Eh, kolegy Garcii Consegrua. Já eh, přeji všem, eh, kteří zde zůstali, ještě dobrou chuť k obědu, pokud něco dostali.